Good afternoon, ladies and... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Takže prosím, můžeme zahájit naše dnešní zasedání výboru REGI. Děkuji vám. A začneme přijetím dnešního pořadu jednání. Má někdo nějaké dotazy, připomínky nebo návrhy k pořadu jednání na dnes a zítra. Nikoho nevidím, takže tímto přijímáme návrh pořadu jednání. Dále musíme schválit zápisy ze schůzy z 23. a 24. ledna, 6. února, 16. února, 20. února, 28. února. Texty zápisů jsou k dispozici, k dispozici online, jak víte. No a pokud nebude mít nikdo nějaké námitky v průběhu tohoto zasedání, tak můžeme tyto zápisy také schválit. Sdělení předsedkyně dnes nemám žádná sdělení. To znamená, že můžeme okamžitě přejít k dalšímu pořadu jednání a tím je zpráva pana Omarže týkající se podpory soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech Evropské unie, provádění článku 349 smlouvy. Komise připravuje revizi Eh, této strategie pro soudržnost a rozvoj na podporu eh, partnerství udržitelného růstu a tento text, který připravil pan Omarže, formuluje postoj parlamentu, eh, co se týče tedy těch nejvzdálenějších regionů a jejich vztahů do budoucna s Evropskou unii. Takže my nyní projednáme návrh toho textu pana Omerže a chci ještě eh, říci, že v poledne 10. dubna, to je pondělí, eh, vyprší limit pro předkládání pozměňovacích návrhů a v květnu pak budeme hlasovat o této zprávě. Takže pane Omerže máte slovo. Madame la présidente, Paní předsedkyně, já vám děkuji. Vy jste to řekla, tato zpráva eh, je nám předkládána v pravý čas eh, a já děkuji výboru Regi za to, že rozhodla jeho vypracování. Přichází skutečně ve vhodnou chvíli, protože předchází vypracování nové strategie či sdělení tedy komise pro nejvzdálenější regiony a je také předkládána k diskuzi před eh, fórem, několik dní před eh, fórem, které se týká právě těchto regionů, které organizuje Evropská komise a které se bude konat 30. a 31. března. Tato zpráva se snaží bilancovat, pokud jde o implementaci článku 349 smlouvy o fungování Evropské unie, v jednotlivých eh, politikách, eh, společných politikách Unie. A eh, aby ta analýza byla co nejkompletnější a nejexaktnější, vycházel jsem z interpretace článku 349 tak, jak ji sdělil Soud Evropské unie, Soudní dvůr který, jak víte, se sešel eh, v, na svém eh, eh, plénu a rozhodl o tomto článku 349, protože ta byla definice, na kterou jsme všichni čekali. Abych připomněl, o co jde v tomto článku. Už mnohokrát jsme se o tom bavili, aniž by nám bylo úplně jasné, o co se jedná. Tento článek uznává, že hospodářská sociální situace, strukturální eh, eh, politika je zhoršována vzdáleností, odlehlostí, eh, malým rozsahem nebo náročným klimatem či ostrovním charakter, charakterem různých regionů. To jsou všechno faktory, jejichž kombinace může výrazně škodit jejich rozvoji. A tento článek dává eh, eh, Unii určitou kapacitu eh, rozhodnout o specifických opatřeních pro konkrétní uplatňování smluv pro u těchto regionů, které jsou obdařeny těmito konkrétními vlastnostmi. A pokud jde o ta opatření, tak ty se týkají jak z přímo uplatňování článku smlouvy, tak i společných politik. A na základě toho, tedy ten, eh, je tu cíl, který se mi jeví esenci, jak být esenciální, který je nesmírně relevantní pro náš eh, výbor, a to je pustit se právě do bilancování implant, uplatňování tohoto článku. Až dosud je to článek, který byl eh, článek 297 v Amsterdamské smlouvy původně a připomínám, pak eh, má za sebou asi 20 let existence, kdy si se vlastně už taky 20 let tážeme po jeho skutečném rozsahu působnosti. A já využiji možnosti k této rozpravy k tomu, abych vyzvihl několik skutečností. Jednak eh, chci poděkovat úsilí Evropské komise, které je patrné od eh, začátku této legislativy, eh, tohoto volebního období. Eh, a k tomu, aby celá Evropská unie si byla vědoma významu implementace tohoto článku, současného článku 349, který má průřezový charakter, který je samozřejmě zřejmý. A náš výbor, v jehož kompetenci jsou právě eh, tyto otázky, tak eh, si eh, zaslouží, vyžaduje ehm, hloubkové a nestrané přeskoumání tohoto článku jak z perspektivy právní, tak i z perspektivy politických očekávání jednotlivých regionálních subjektů. A teď mám na mysli Eh, aktéry regionální politiky, ale také příjemce fondů v regionech samotných. Takže jaká jsou ta základní konstatování, která plynou ze zprávy, kterou máte před sebou, pokud jde o uplatňování článku 349? Já se snažím v té zprávě podtrhnout zejména to, že eh, pokud jsou tu nějaké, i když jsou tu určité úspěchy, Eh, jako je například ta eh, alokace těch nadměr, nadměrných nákladů, kompenzace nadměrných nákladů a tak dále, tak eh, tento článek 349 nebyl ještě dosud dostatečně využit a ještě je tu určitá marže, určitý manévrovací prostor k tomu, abychom ho implementovali lépe. A to zejména prostřednictvím uplatňování různých ad hoc programů a specifických politik, eh, které budou se opírat eh, jak eh, o ehm, potřeby těchto regionů, tak i o jejich zcela specifické vlastnosti. A ehm, zatím bylo toto znění uplatňováno, ta definice příliš restriktivně. A v důsledku toho se tyto odlehlé eh, regiony nemohly eh, optimálním způsobem rozvíjet eh, a také to bránilo přístupu i in, přístupu investic. Takže je důležité, aby bychom skoncovali se situací, kdy jsou eh, politiky uplatňovány limitovaným způsobem, ať už to obchodní politika, námořní politika, ryb, rybářská politika, soudržnosti, politika hospodářské soutěže, anebo dokonce i politika eh, environmentální. To jsou všechno eh, politiky, pro které specifická analýza pro nejzálenější regiony byla buď uh, úplně uh, přehlížena, od, odložena, nebo uh, uh, přizpůsobena. Teď myslím zejména na uh, rybářskou um, politik, politiku, která uh, byla vlastně přizpůsobena mm, a nebo vůbec nebyla implementována. A já myslím, že tato určitá váhavost, která existuje, alespoň u některých eh, služeb, pokud jde o uplatňování tohoto článku, není žádným výrazem zlé vůle, ale spíš vyplývá z určitého interpretačního konfliktu, který trvá již 20 eh, let a rozhodnutí z prosince 2015 nám dnes eh, umožňuje tuto mezeru konečně překlenout a e, rada, e, komise a také parlament e, dnes z toho musí vyvodit veškeré možné závěry. A proto dnes můžeme otevřít tuto novou kapitolu ve vztazích mezi Evropskou unii a nejvzdálenějšími regiony. jaká jsou ta hlavní doporučení, které z této zprávy vyplývají. Tak jednak, pokud jde o e, vztahy mezi nejodlehlejšími regiony a Evropskou unii, tak tady jde o novou strategii, na které teď komise pracuje a která již poučena všemi možnostmi, které tento článek nabízí, zejména vznik nových specifických programů a nových eh, politik přizpůsobených potřebám jejich udržitelného rozvoje. Připomínám, že tato nová strategie musí být strategií globální, dlouhodobou, podrobnou, která počítá se společným přístupem k odlehlejším regionům a která eh, musí být u každého jednotlivého regionu provázena celkovým strategickým rámcem a specifickým cílem pro každého. Protože samozřejmě existují některé eh, prvky eh, sjednocující všechny tyto prvky mezi všemi těmito regiony, ale zároveň mezi nimi existuje obrovská rozmanitost jsou mezi nimi i obrovské rozdíly a ty se musí rovněž vzít v potaz. Připomínám, že tato nová strategie je tudíž strategie, která musí být globální. A komise ehm, tudíž ehm, pochopila, že musí vypracovat jakousi bilanci a podrobně zvážit ekonomický, eh, ekonomické dopady politik v každém jednotlivém eh, odlehlém regionu. Takže z hlediska celkového rámce, to jste si asi eh, všimli, tato zpráva vychází z, zachází v některých ohledech Eh, do větších podrobností a samozřejmě je strukturována podle těch pěti eh, hlavních eh, kapitol evropské politiky. Nebudu zacházet do všech podrobností těchto, těchto jednotlivých kapitol, ale připomenu, alespoň vypíchnu z toho alespoň několik aspektů. Jednak k politice soudržnosti. Pokud jde o politiku soudržnosti, domnívám se, že pokud, jestliže odlehlé regiony byly až dosud samozřejmě zohledněny, tak článek 349 musí být eh, ještě více konsolidován a podmínky přístupu k fondům, programy pro zaměstnanost pro mladé a také přístupu eh, k Junkrovu plánu EFSI musí být usnadněn. To znamená, to je vlastně součást obchodní politiky. Mám za to, že eh, odlehlé regiony jsou příliš málo kdy braty náležitě v potaz. A tato politika je často uplatňována bez jakékoliv soudržnosti a soustašnosti s eh, cíly, se skutečnými cíly soudržnosti, které jsme si vytyčili, ať už je to v oblasti zemědělství nebo v oblasti jiné. Víte, že Evropská komise v současné době eh, vypracovává mnoho eh, dohod o volném obchodu, třeba eh, v sektoru banánu nebo cukru. A tyto regiony, těch, kterých není tolik, a jejich tyto obchodní dohody potom mohou Eh, ohrožovat sektory, tyto sektory v těchto, eh, v těchto odlehlých eh, regionech Evropské unie. Například cukerní kvota a zaručené ceny. To všechno se ruší. Hm? Ale to je všeobecný rámec obchodní politiky, který škodí rozvojovému úsilí v těchto o nejdůležitějších regionech Evropské unie. A my proto žádáme, aby Evropská komise zapracovala do těch e, vyjednávání zájmy těchto regionů. Aby tam byly určité bezpečnostní doložky a ochranné prvky. Třetí oblast, na které těmto regionům záleží, ostatně i celé Unii, to je námořní politika politika, eh, námořní politika rybářská. Protože víte, že všechny tyto regiony jsou ostrovy, pak je to také Guayana, kde obrovský eh, potenciál rovněž z hlediska rozvoje rybolovu. A Unie musí eh, nějakým způsobem využít tohoto námořního potenciálu, který jí to skýtá ale nemusíme zůstat jen u toho. Musíme také eh, nasměrovat všechny nástroje k tomu, aby tyto ryba, rybolovné nástroje eh, zejména přinesly nějaký prospěch těmto regionům a aby v tom, ani v tomto případě mm, regulace nebránila dalšímu eh, rozvoji rybářského sektoru v těchto regionech. Všem bohužel realita je taková, že zatím dnešní regulace, dnešní pravidla představuje překážku a brzdu úspěšného rozvoje těchto regionů. Čtvrtou oblastí, která je, kterou je nutno zmínit, je fiskální politika. Připomínám, že žádám, aby komise, jakožto strážkyně smluv, skutečně byla schopna zajistit eh, specifické fiskální eh, režimy pro tyto regiony i po roce 2020 a neohrožovala hospodářský a sociální rozvoj eh, tím, že by se uplatnily ty hlavní směry společné pro všechny státy, které dostatečně nezohledňují článek smlouvy týkající se nejvzdálenějších regionů. No a konečně, pokud jde o politiku výzkumu, rozvoje dopravy, telekomunikací a životního prostředí, nejodlehlejší regiony dostaly jen malou část eh, z toho koláče jednotlivých fondů ehm, a byly jen v omezené míře, míře předmětem zájmu komise. I když mají obrovskou potřebu pro eh, zlepš, zlepšení v těchto oblastech a Eh, je nutné mobilizovat eh, nástroje a fondy, které již nyní existují, například v Horizontu 2020. Jde o to, abychom eh, našli optimální řešení k tomu, aby nejodlehlejší oblasti nezůstaly na okraji stranou, aby nebyly um, zapomenuty a mohli rovněž se zařadit do nové znalostní ekonomiky, která, jak jsem přesvědčen, pro ně bude ekonomikou zelenou, stejně jako je to, jak to odpovídá její, eh, jejich biodiverzitě a oceánům, které je obklopují. já mm, samozřejmě se těším na příspěvky všech eh, kolegyň a kolegů Eh, doufám, že obohatí mou zprávu eh, různými pozměňovacími návrhy a eh, samozřejmě já se k ním budu stavět co nejinkluzivnějším způsobem a tak, abych je všechny do zprávy zařadil. Thank you, thank you, Mr. Omarže. Já vám děkuji, pane Omarže, a nyní tedy dám slovo stínovým zpravodajům. Pan Polčák, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl hovořit za pana Pongu, který není přítomen. Děkovat jménem pana Pongy eh, panu Omarže za eh, předložení návrhu zprávy. Chci mu poděkovat za součinnost na této, na této zprávě a rovněž z, sdělit, že Pamponga eh, sdílí eh, filozofii, eh, kterou představil ve svém návrhu zprávy pan zpravodaj, pan Omarže. To samozřejmě znamená, že ten směr, kterým jde pan Omarže, tak ten je pro nás akceptovatelný, pro naši politickou skupinu. Nicméně samozřejmě budeme k té, k tomu návrhu zprávy předkládat určité pozměňovací návrhy, jejichž alespoň tedy výchozí linku bych si dovolil zde eh, sdělit. Eh, my bychom chtěli zdůraznit eh, nutnost kooperace mezi pracovními útvary komise, mezi DG, komise a právě těmi externími nebo vzdálenými regiony a zároveň bychom chtěli eh, ještě více eh, zdůraznit v té zprávě právě specifika eh, těchto regionů v závislosti na kohezní politice a jejich projevech do, do období po roce. two thousand and twenty tolik ve stručnosti za mě jménem pana stínového zpravodaje pana pongy. děkuji. Thanks. Thank you, thank you very much. Já vám děkuji. A dalším stínovým zpravodajem pan Monsku. Madame la présidente, euh, mes chers collègues. Drazí kolegové, paní předsedkyně, dovolte mi poděkovat panu Marži za skvělou práci, kterou osvědčil při vypracovávání tohoto návrhu zprávy. A já myslím, že bychom eh, s kolegy měli věnovat obzvláštní pozornost této práci, tomuto tématu. On eh, řekl, že tedy jsou tu určité handicapy, eh, pokud jde o zprávu teritorií, vzdálenost, přístup k trhům. No a přesně proto, aby se bylo možné reagovat na tato omezení, tak je tu smlouva, eh, tedy eh, článek smlouvy 349, eh, její obsah a její rozsáhlá interpretace, které se zhostil 15. prosince soudní dvůr, tak toto rozšíření nyní umožní odpovídající přizpůsobení evropských politik těmto specifikům vzdálených regionů. Ovšem článek 349 zatím byl vlastně mimo eh, dosah některých eh, eh, ad hoc programů a tak dále. To znamená, byl interpretovan restriktivním způsobem. A přitom je tu tolik výzev, kterým vzdálené regiony čelí. A je tak důležité je překonat a čelit jim. Jak jsme slyšeli, jak bylo řečeno, tento návrh eh, zprávy obsahuje určité potenciální výhody, které můžeme čekat v klíčových oblastech, jako je eh, rybolov, udržitelný rozvoj a další. A to všechno je eh, pro tyto vzdálené, často ostrovní a námořní regiony tak významné. Všechny politiky, které nyní probíhají sami o sobě, ukazují, že Evropská unie zatím nebyla schopná vypracovat horizontální přístup k, v politikách k těmto regionům. A máme tu jednak například, eh, tak jako tu máme pozej, eh, a tento eh, nástroj je zmnožování těch smluv o volném obchodu mezi Evropskou unii a řadou států. To všechno ohrožuje produktivní potenciál vzdálených regionů. Jak interpretovat eh, rozdíl mezi stávajícím aplikačním režimem pro certifikaci eh, organické produkce eh, a státy, třetími státy, které matou, klamají spotřebitele. Ten nedostatek konzistentnosti představuje značnou hrozbu pro konkurenceschopnost, ne přímo přežití celých ekonomik těchto vzdálených regionů. A proto eh, tady volám po skutečné integraci článku 349 eh, a jeho nové interpretace do všech politik. Eh, bude k tomu samozřejmě potřeba nutná politická vůle ze strany komise a celé rady. Jedině tak budou naše vzdálené regiony plně využít potenciálu, který jim interpretace toho článku, tohoto článku eh, skýtá. Eh, vítám tuto zprávu a chci se v rámci eh, našeho výboru snažit dospět k tomu, aby, to, aby bylo jasné, že náš parlament hájí zájmy všech regionů, včetně těch nejvzdálenějších thank you very much. Děkuji, pane Rue. Děkuji, také já chci poděkovat panu zpravodaji eh, na textu té poslední implementační zprávy. Je samozřejmě asi překvapivé, že i skupina EKR bude mít určité návrhy na změny, eh, co se týče nejvzdálenějších regionů a provádění článku 349, také v souvislosti s novým textem paní McGuinness. Ano, my máme určitý postoj v rámci tohoto výboru k tomuto tématu, eh, podobně i ve věci eh, zásob ryb, tam jsem já byl také stínovým zpravodajem. Takže co se týče tedy podpory, eh, specifické podpory, kterou potřebují tyto nejvzdálenější regiony, my nahlížíme na ten článek 349 jako neférový, protože pokrývá právě jenom těch devět oblastí a s strana EKR je toho názoru, že tato e, klasifikace je spíš taková arbitrážní, neodráží stávající situaci v EU a také to není spravedlivé vůči těm oblastem v kontinentální Evropě, kde také e, mají určitá specifika díky klimatu nebo geografické Eh, poloze, ale nespadají právě do té klasifikace podle článku 349. My uznáváme tedy tu flexibilitu, můžeme souhlasit s určitými body této zprávy, například, že tedy strategický program ehm, byl zatím v těch nejvzdálenějších regionech pouze částečně implementován takže bychom uvítali, kdyby se také vylepšila i míra dialogu mezi těmito oblastmi a EU a členskými státy. Tedy třeba ještě učinit mnohé, aby všechny regiony v EU byly podporovány specificky zacílenými programy pro ně na míru eh, připravené. No a pan zpravodaj správně poukazuje, že či celá řada politických oblastí, jako rybolov, zemědělství, to jsou oblasti, prostřednictvím kterých můžeme více podporovat ty regiony právě na základě jejich specifik a ještě efektivněji. No a pak jsou tu příklady kde se prokázala ta flexibilita ze strany EU vůči těm nejvzdálenějším regionům, jako Martiny, Guadalupe, Guadeloupe a Reunion. Tyto regiony eh, obdrželi 85% spolufinancování a v roce 2014 tyto eh, regiony měly 75% HDP ve srovnání s průměrem. Eh, to znamená, tam je tedy to kritérium a způsobilosti pro tento druh podpory. Dále se tu apeluje také na další implementaci těchto e, programů, ale zároveň ještě nebyly plně využívány, takže je třeba nahlížet také na určité protichůdní ustanovení v tomto e, textu. Tyto Eh, tady eh, komise tu navrhuje určité režimy, eh, například podporu v oblasti zemědělství. Dále máme například námořní fond, kterým se kompenzují dodatečné náklady, které jak si musí nést tyto subjekty v těchto nejvzdálenějších regionech. A to tedy i přesto, že tu eh, byl eh, určitá, určitý návrh ze strany komise toto pokryt. Takže ano, eh, věříme, že je tu určitá flexibilita, že si přejeme podpořit tyto regiony, ale je třeba být proporční a jasně uh, stanovit eh, to, do jaké míry jsme tedy féroví ve srovnání s ostatními regiony v EU. Tento článek 349 se soustředí pouze na devět regionů a nevíme, do jaké míry toto je tedy spravedlivé rozhodnutí. Děkuji. Já vám děkuji, pan Van Milton. Děkuji. Chci poděkovat panu Omarže za tento návrh zprávy. Neb je to Eh, téma poměrně důležité. Já jsem trochu cestoval a podařilo se mi dostat se na Martinik a na Reunion a viděl jsem, že jsou tam opravdu určité eh, eh, výzvy vyplývající z toho, že jsou prostě daleko od kontinentální Evropy. V některých věcech sdílíme stejný názor, to znamená v tom, že je potřeba zlepšit to, jak se tyto články řeší, pokud jde o ty Eh, o to, jak se eh, jednotlivé články smlouvy uplatňují k těmto nejvzdálenějším regionům. A musíme také prohloubit přeshraniční spolupráci mezi eh, těmito regiony a třetími státy v jejich zeměpisné zóně. Musíme také umožnit udržitelné investice do jejich zemědělství, ale do oceánu také, protože je tu eh, ten, ten možný takzvaný ten modrý růst, čili růst související s eh, aktem, námořními aktivitami, ehm, dále velký potenciál, pokud do energetická politika těchto států, která by měla být pro Evropskou unii prioritou. Eh, jsou to však i určité nesouladné body já v něčem se dělám na věci trošku jinak než tato zpráva. A to v první řadě proto, že není, um, se skutečně nezaměřili na regionální politiku a na soudržnost a na všechno, co to eh, může přinést těmto regionům. Zdá se mi, že ten pohled na to je dost takový založený na sektorech um, a já, já bych eh, ne, nelíbí se mi třeba ta kritika namířená na eh, smlouvy o volném obchodu. Nebo určité mechanizmy, aby se, se tu volá eh, o nějaké mechanizmy volání po eh, cenové nebo nákladové podpoře producentů cukru, když klesne cena na světových trzích kde se vlastně tím pádem dostáváme mimo eh, společná pravidla, která jsme dohodli. A pak ještě bych si dovolil poznámku k Fondu strategických investic. Tady je opět možná rozdíl. Já jsem rád, že tyto fondy nemají kritéria zeměpisné alokace, protože to je právě ten velký rozdíl mezi strukturálními fondy, které se eh, alokují na zeměpisném principu a je určitý důvod, proč eh, to funguje jinak než Fond pro strategické investice. Takže já předložím určité pozměňovací návrhy, ale mám plnou důvěru eh, v to, že nakonec z toho vznikne zpráva, která se setká s širokou Eh, podporou celého tohoto výboru. Děkuji spolupravodajům, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, protože je opravdu zapotřebí reagovat na politické volby a výzvy právě i ohledně těch nejzdálnějších regionů. Právě tyto regiony zažívají obrovské potíže kvůli své vzdálenosti. Jsou vzdálené, jsou to ostrovní oblasti, také topografie, klimatu hrají důležitou roli jsou závislé na dodávky určitých produktů, zejména tedy zemědělských přírodních produktů. A toto tvoří tedy e, takovou zásadní podmínku pro jejich rozvoj. Kolega si žádá neomezovat tu interpretaci článku 349, tedy vytvořit pozitivní podmínky v zemědělské oblasti. Jsou tu určité průřezové principy, které by se tu měly eh, uplatňovat pro všechny politiky Evropské unie v ohledu na tyto regiony. Modrý růst, ano, ten je velice důležitý a je třeba zdůrazňovat otázku oceánu. Moře to je motor i pro Evropskou unii, mm, umožňuje nám obrovský potenciál a růst Modrá ekonomika zajišťuje práci 6 milionům lidí a nějakých 500 miliard eh, eh, eur eh, vlastně přínosu globálně. A myslím si, že je třeba tedy brát v potaz právě i iniciativy toho modrého růstu. Měli bychom rozšířit tento druh debaty a brát vždy v potaz ekosystémy, udržitelný eh, rybolov a možnosti pro zaměstnanost. A stejně tak bychom měli poukázat také na mořské zdroje. Evropská komise si přeje o 30 eh, snížit ty eh, odpady do moře. To je velice důležitá skutečnost. Máme tu velkou míru odpadu právě z kontinentu, z pevniny do moře a to je třeba redukovat. Takže je tu celá řada zásadních věcí, eh, rybolov, turistický ruch, eh, to je třeba všechno brát v potaz. A jak poukazují vědci, eh, ovšem můžeme ohrozit naší aktivitou tento, tuto modrou ekonomiku, úplně zabít to, co nám vlastně oceány poskytují další věci, udržitelné zdroje energie. Ehm, zase to jsou všechno oblasti, kam předložíme pozměňovací návrhy, ale obecně děkujeme panu zpravodaji za jeho práci. Já vám děkuji. Ještě někdo další? Další člen výboru si přeje promluvit? Ne? Takže se obracím na zástupce komise. Prosím, máte slovo. Děkuji vám a děkuji také panu Omaržimu za jeho zprávu. Jak tu bylo zdůraznilo, přichází, a jak on sám řekl, je právě před eh, tím fórem eh, s tím, že eh, kromě, že to je tedy to je iniciativa, kterou skutečně vítáme, kde budou i zástupci těchto regionů, je pravda, že tato zpráva kromě toho, že bilancuje tento článek 349, tak je tedy jasné, že po rozhodnutí soudního dvora je důležité se také vrátit k tomu, jak komise eh, aplikovala tento článek až dosud, jak ho aplikuje. Ehm, myslím, že komise předložila některé nezbytné návrhy pro zachování specifických opatření, které jsou i citovány v této zprávě ve vztahu k eh, nevzdálenějším regionům, ať už eh, čistě na základě článku 349 nebo dvojího právního základu, eh, to znamená 349 plus sektorový základ, což nám soud v tomto rozhodnutí trochu vytýká ale ať už jsme využili jakýkoliv právní základ, ať už to bylo třeba sektorové, to znamená celní politika, politika hospodářské soutěže, dopravní politika, politika eh, mezinárodního eh, obchodu, eh, tak je tu samozřejmě, jsou tu snahy ze, stra, ze, ze snahy komise k tomu, aby to vedlo k nějakému věcnému pokroku a o tom se budeme i nadále snažit. Nějak je pravdou, že tato eh, opatření připomínaná v té zprávě jsou nezbytná, ale ne možná ještě dostačující. A jinak asi víte, že paní komisařka Krecu, která hraje roli koordinátorky v rámci kolegia eh, ve vztahu k nejvzdálenějším regionům, eh, připisuje obzvláštní význam tomu, aby veškerá problematika těchto oblastí byla vždy vzata v potaz všemi kolegy, jich se to týká. A e, toho jsme také byli svědky, ať už v případě e, komisařky Malmström, v případě obchodní politiky, e, mezinárodní politiky nebo kulturních otázek s paní komisařkou Vestager. Specifičnost těchto regionů prostě byla vždy Eh, předmětem pozitivní odezvy eh, mezi členy kolegy a kolegové tomu věnují stále větší pozornost. Ještě zrovna dnes ráno jsem eh, slyšel od jednoho kolegu přesně zprávu, že říká, potřebujeme podrobnější informace o těchto regionech při vyjednávání dohody o Mercosuru. Čili všechno to jde správným směrem a je potřeba to ocenit. Ovšem je pravda, a vy to také říkáte ve vaší zprávě, je nezbytné eh, bilancovat. To znamená, co se od nás eh, žádá a co jsme udělali až dosud. My budeme bilancovat a navrhneme určité oživení této strategie do budoucna. Nový začátek. Myslím, že to si přeje i předseda komise, který si přeje ambiciozní uh, sdělení. a který skutečně, myslím, sdílí i slova přímo z té zprávy. Ta přesná slova, která použil, on říká inovační a pozitivní, takže není to příliš daleko od toho, co se píše eh, ve, ve zprávě a myslím, že pro komisi nebude eh, žádný problém tento nový impuls eh, podpořit a připojit se k němu. Eh, jsou tu výjimky, zvláštní opatření, a, ale ne vždy hovoříme o těch silných stránkách těch ty, těchto eh, regionů, o těch jejich aktivech a tak dále. O potenciál z hlediska modré eh, ekonomiky, oběhového hospodářství, energie a tak dále. Je rovněž důležité aby měly tyto regiony své projekty, které předloží eh, do různých horizontálních projektů. A eh, ve fondu EFSI už jsou některé projekty, které se týkají těchto regionů. A jeden eh, se týká Reunionu, jeden kanárských ostrovů. Takže je to možné, ale musíme vytrvat, musíme jít tímto směrem protože jsou to další nádherné projekty, které se chystají pro tyto regiony. Takže to, co vnímá pan předseda komise jako eh, ambiciozně inovativní, eh, to se eh, samozřejmě chystá v kontextu nového víceletého rámce, obnovené strategie a nedá se to od toho oddělovat. Jinak pan Omerží řekl, že eh, příští týden bude forum pro nejzdálenější regiony ehm, se konat a to je významný okamžik, protože je to určitý, ehm, určitá příležitost otevřeného dialogu mezi všemi partnery, jakási otevřená konzultace k této politice. V tomto může být dokonce klíčové z hlediska eh, přijímání těch návrhů, které ehm, pak mohou tuto strategii živit tato zpráva bude je teprve nedávno eh, jmenována, eh, tedy navržena eh, před svým přijetím v červnu, pak na konci září přijmeme to sdělení a to bude při příležitosti konference, kde budou zastoupeni i zástupci těchto regionů jsem eh, jinak eh, ráda, že, eh, jste, že jsme tu a že můžeme dál o této věci hovořit, případně rádi odpovíme na jakékoliv dotazy. Pan Omarže, chcete prosím reagovat a odpovědět? Madame la présidente, merci. Děkuji. Děkuji všem předřečníkům za jejich ehm, cené příspěvky do této rozpravy. kolegové. Jistě dovolí, um, re, kdy, když zareaguji hned na některé poznámky Evropské komise. Jistě, že já sdílím toto přesvědčení eh, v tom smyslu, že mnoho věcí eh, v průběhu tohoto, této legislativy um, se snažilo lépe implementovat eh, článek 349 již v tomto období. A eh, jsou tu již nyní, již nyní existují specifická opatření pro tyto regiony. A jistě, že třeba jsou v politice soudržnosti a že je to velice zajímavé velice eh, atraktivní pro naše regiony. Ale, jak jsem řekl na úvod, my je vítáme. Vítáme ehm, to, co dělá komisařka Krecu. To znamená to, že se snaží mezi komisaři eh, a eh, komisařkami šířit tyto informace a koordinovat Eh, přístup z hlediska eh, potřeb těchto, eh, těchto regionů. A je dobré, že to potvrdil i pan předseda Juncker, že budeme mít to sdělení a strategii, které se vypracovávají. Všem to je, jde o implementační zprávu, prováděcí zprávu. Já si myslím, že pokrok je možný jedině, když začneme bilancováním. Když začneme eh, tím, že řekneme, co se podařilo a co se nepodařilo, nebo co se mohlo udělat, ale ne, nepodařilo se to v důsledku určitých překážek, brzd, eh, které stále ještě existují. Mnozí z vás zcela správně připomněli, že jak, je, jak důležité je, aby region, nejvzdálenější regiony investovaly do výzkumu a inovací. A já sdílím také přesvědčení, že, ty, že máme i přednosti, i silné stránky. A že těch je tolik, že eh, je možné aby to naopak, naopak vyústilo v eh, úspěšné překonání problémů inovací a tak dále. Ale to se může podařit jedině, pokud nejprve budeme eh, schopni eh, využívat určitých programů, ať už v Horizontu 2020 nebo jiných. A víte, že tady jsou, existují určité bloky, určité důvody, které vysvětlují, proč tyto regiony nejsou schopny mobil, mobilizovat tolik fondů, kolik by si přáli. A právě na tom musíme pracovat, tím se musíme zabývat. E, ty přednosti jsou četné a významné. Máme tu strategické cíle, díky nímž, a i to jste řekla, můžeme se opravdu zhostit eh, těch příležitostí, které představuje oceán, eh, modrý růst a tedy. Ještě jednou zdůraznuju. Využití bohatství eh, moří je nosným potenciálem. A to pro tyto regiony i pro lidstvo jako celek. Ale a právě e, tyto regiony k tomu mají nejlepší příležitost. a investovat do modrého růstu, to je e, příležitost pracovních e, míst a budoucího růstu pro tyto naše regiony. Druhá výzva je výzva energetická. I v tomto bodě musíme hledat konkrétní řešení díky nimž tyto ostrovy, kdy třeba Reunion má milion lidí, to není málo, ale přesto jsou to ostrovy, které by mohly dos, dospět, dosáhnout ekonom, energetické nezávislosti. Moře, vlny bíjí celý den, slunce svítí celý den, vítr věje celý den a <laughs> geotermální energie je rovněž dostupná non-stop. A díky tomu všemu tyto regiony mohou dospět k energetické nezávislosti a stát se tak příkladem celému AKT, ne i dalším regionům Evropy. Takže perspektivy jsou velké a výzva tkví v tom, aby kromě nějakých prohlášení, kromě pozitivních strategií, jsme mohli konkrétně pokročit. Předseda Juncker eh, řekl sám velmi dobře, že tohle je komise poslední příležitosti. Posle, je to poslední šance. To, co jsme totiž neřekli v těchto diskuzích, je, že situace se zhoršuje z hlediska určitých indikátorů. Takže teď musíme vynaložit úsilí k tomu, aby eh, ty investice vedly k, té očekáva, k očekávaným výsledkům. Má tu otázka relevantnosti článku 349. My tu nejsme proto, abychom přesvědčovali o nezbytnosti tohoto článku eh, a jeho relevantnosti, to je jasné. Článek 349 prostě existuje. A ne tak někde. On existuje přímo ve smlouvě o fungování Evropské unie, čili na nejvyšší představitelné úrovni hierarchie našich norem. Takže bychom, myslím, neměli debatovat o jeho legitimnosti. Tato debata je předmětem minulosti. Byla to debata tehdy mezi jednotlivými eh, konstitučními partnery a musí být respektována a uplatňována. Evropská komise je strážcem smluv. A Evropská komise, jako ostatně všechny instituce, Evropská rada, Evropský parlament, ji musí uplatňovat v limitech stanovených soudním dvorem a e, e, evropským AKI. O nic víc, o nic míň. Jde o uplatnění existujícího článku, který je součástí nejvyššího stupně hierarchie našich norem, to jest e, Lisabonské smlouvy. Nebo od Lisabonské smlouvy. Ale, jak říká kolega z EKR, slyšeli jsme tu navíc ještě rozhodnutí ve prospěch tohoto článku, protože je tu žádost o jeho rozšíření na další regiony. To je diskuze, kterou opět už jsme vedli myslím, že eh, tady jsme dost dopředu, pokud jde o uznání určitých eh, charakteristik eh, evropských regionů. Já věřím v Evropu regionů. Věřím v nezbytnost diferencované aplikace. Nevěřím v uniformní uplatňování evropských pravidel. A pokud jde o horské regiony, pokud jde o námořní regiony, ostrovní regiony a málo eh, osídlené regiony, tak myslím, že mají legitimní, eh, že existuje legitimní důvod ke konkrétním opatřením. Ovšem článek 349 se týká nejvzdálenějších regionů které mají také jiné charakteristiky, další charakteristiky, eh, které přesto plně zdůvodňují um, různé výjimky, které definuje tento článek a které upřesňuje um, soudní dvůr. A s kolegou Ležosefem jsme tady, myslím, plně zajedno, s, kolegyně Dam, s kolegyní Dama to také. To znamená, oni poukázali na otázku tropičnosti, ostrovnosti, um, záležitostí cestovního ruchu, rybolovu a td. E, to je jasné. A ab, abychom mohli jít všemi těmito směry, tak musíme nejprve bilancovat realizaci článku 349. Ta bilance je pozitivní, ale nedostatečná. Takže nás by to mělo vést k tomu, že se budeme radovat z toho, co se podařilo, ale půjdeme dál. E, v případě reunionu a tak dále. Jistě jsou to určité kompromisy, o kterých se můžeme bavit. Je zřejmé, že tady nejsme zrovna tady na tomto fóru od toho, abychom, abychom spochybňovali obchodní politiku a Evropské unie. To mohu na jiných forech, ale tady ne. Ale jde spíš o to, aby když se tyto obchodní eh, smlouvy uplatňují, tak aby přitom eh, zájmy eh, těchto regionů nebyly obětovány na oltáři nějakých jiných zájmů. Abychom našli ty nezbytné kompromisy, které zranitelným křehkým sektorům těchto regionů umožnili přežít. A to je přístup, který se prosazuje v Evropské komisi. Nedávno tu byla dohoda týkající se cukru, dohoda s Větnamem. A na poslední chvíli jsme měli také konstruktivní jednání s Evropskou komisí, kdy se nám podařilo získat některé záruky pokud jde o produkci eh, třtinového cukru z, z Reunionu. Rovněž v nedávné době s komisařkou Malstromovou na žádost Evropského parlamentu eh, v dohodě EU eh, Ekvátor se nám podařilo, tedy s Ekvádorem se nám podařilo rovněž získat některé záruky, pokud jde o uplatnění ehm, těch některých ehm, doložek a já, chci, já chci poděkovat skupině ALDE za pozici, eh, kterou zaujali v zájmu kompromisu. V tomto duchu právě dnes pracujeme a dnes Evropská komise vychází ze stejné logiky, to znamená, že je potřeba a priori integrovat do, do, vyjednávání těchto dohod zájmy eh, této produkce. Takže, paní předsedkyně, vy jste tady upřesnila eh, harmonogram. Já se těším na pozměňovací návrhy a očekávám dohodu, která bude eh, předmětem široké schody napříč eh, naším výborem a která potvrdí podporu našeho výboru ve prospěch nejzdálenějších regionů. Thank you. Thank you very much. Děkuji moc krát. Jenom připomínám, že lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je v, pon- v poledne v pondělí 10. dubna. A hlasovat budeme v květnu. A teď eh, si dáme 15 minut přestávku na kafe, protože očekáváme místo předsedu komise pana Katajnena ve 4 hodiny a 30 minut. Takže prosím, teď máme 15 minut přestávku. Ladies and gentlemen, dear colleagues, may I ask you... Dámy a pánové, vážení kolegové, prosím, posaďte se. Budeme pokračovat v této schůzi. A to dalším bodem pořadu jednání. Mohu tady s radostí dnes přivítat pana Jirkyho Katajnena, místo předsedu Evropské komise za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. Vítejte na eh, dnešní schůzi našeho výboru, kde budeme diskutovat o návrhu na Evropský fond pro strategické investice, respektive na prodloužení jeho trvání a technické zlepšení eh, Evropského eh, investičního poradního centra. Očekáváme také, že pan Katajnen se s námi podělí o svůj názor na komplementaritu mezi strukturálními fondy a Evropským fondem pro strategické investice a samozřejmě, že zodpoví všechny otázky poslanců výboru REGI. Tato výměna názorů je součástí probíhající přeskumné práce našeho výboru a já teď s potěšením předám slovo panu místopředsedovi komise. Potom bude prostor na otázky. Začneme koordinátory politických skupin. Prosím, máte slovo, pane Katajnene. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za pozvání na diskuzi o budoucnosti fondu EFSI a o jeho fungování a o tom, co na něm má být změněno. tak, aby fond EFSI plnil svůj cíl, kterým je podpora tvorby pracovních míst a ekonomického růstu. EFSI funguje už rok a půl a zdá se, že funguje poměrně dobře už spolufinancoval projekty ve všech 28 členských státech v hodnotě zhruba 32 miliard euro. A spolufinancování tím myslím běžné půjčky eh, nebo eh, poskytování financí na infrastrukturní projekty nebo na průmyslové investice, anebo přes eh, zprostředkovatelské banky malým a středním podnikům a midcap společnostem. Těchto 32 miliard euro eh, tato evropská garance zmobilizuje zhruba 170 miliard reálných investic. Takže 32 miliard eh, financí z EFSI nastartuje reálné investice v hodnotě 170 miliard. Takže to je zhruba polovina, něco více než polovina našeho cíle. Jenom takovou anekdotu o financování malých a středních podniků, které je velice úspěšné. Jak jsem už říkal, EFSI také financuje malé a střední podniky přes prostředkovatelské banky, což znamená banky, které operují v členských stánech, státech a v regionech nebo může zprostředkovatelem být také Národní podpůrná banka, nebo kapitálový fond, venture, venture kapitálu, nebo jakýkoliv jiný subjekt. Uzavírají se dohody mezi těmito zprostředkovateli a Evropským investičním fondem, který získává podporu z EFSI. A to téměř ve všech členských státech. Společně eh, je jich více než 200 a je tak poskytováno financování zhruba 400 tisícům malých a středních podniků. 400 tisíc malých a středních podniků získá finance tímto způsobem, což je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli alokovat více zdrojů eh, na eh, malé a střední podniky v rámci EFSI. Protože zdá se, že financování malých a středních podniků je problémem téměř všude v Evropě. Pokud jde o zeměpisnou distribuci financí, jak víte, EFSI eh, nemá žádná ustanovení o geografické lokaci, nicméně zdá se, že tento fond eh, funguje poměrně dobře co do zeměpisné vyváženosti. Mohu vám uvést seznam největších příjemců fondu z EFSI. První je Estonsko. Když se podíváme na dopad EFSI eh, oproti HDP, první je Estonsko, potom Bulharsko, Španělsko, čtvrtá Litva, páté Portugalsko, šestá Itálie, sedmé Řecko. A potom je země, kterou já znám nejlépe. Stále musíme eh, pracovat na problému zeměpisné vyváženosti, protože jsou země, jako například Rumunsko, které z EFSI tolik nečerpalo, nebo Malta, nebo Kypr. Já jsem byl v Rumunsku eh, a pokud srovnáte Bulharsko a Rumunsko, nevím, jestli je dobré srovnávat, ale jsou to sousední země, tak v Bulharsku už teď existují tři dohody o financování malých a středních podniků plus několik dalších projektů, eh, které financuje EFSI. Zatímco v Rumunsku žádná banka nemá zájem a není ochotná využívat EFSI eh, na financování malých a středních podniků. Když jsem naposledy byl v Rumunsku, tak jsem od ředitelů čtyřech největších bank chtěl vědět, proč nevyužívají EFSI pro financování malých a středních podniků. A řekli mi, že zkrátka po financování malých a středních podniků není v Rumunsku poptávka. Na to jsem řekl, že o tom pochybuju, protože kdyby to tak bylo, tak by byla Rumunsko jediná země v Evropě, kde by nebyla potřeba eh, dodatečně financovat malé a střední podniky. Oni z nějakého důvodu mají pocit, že potom není poptávka. Když se podíváme na budoucnost FC, na FC 2.0, tak tam musíme dávat pozor na geografickou vyváženost. Tady technické poradní služby hrají značnou roli. Evropská investiční banka eh, zvýšila přítomnost v terénu, neboli alokovala více lidských zdrojů do místních kanceláří v členských státech. Tímto způsobem lze zlepšit technickou pomoc a poradní služby po celé Evropě. Je to důležité zejména v zemích politiky soudržnosti. Protože vy víte mnohem lépe než já, že občas úřady nemají potřebnou kapacitu k tomu, aby tvořili projekty. Ale pak tu máme ještě další příležitost, a sice kombinace různých evropských fondů s EFSI, například strukturálních fondů nebo Connecting Europe Facility. Toto kombinovat s financemi z EFSI. My nemáme v žádném případě v úmyslu realokovat zdroje ze strukturálních fondů do EFSI. Chceme pouze, aby e, pro regiony samotné bylo snazší kombinovat různé zdroje financí, pokud by si to přáli. Proto jsme navrhli nařízení Omnibus, které by mělo usnadnit místním orgánům a regionálním orgánům, ale i národním orgánům využívat zároveň například strukturální fondy a EFSI aby tak přitáhli soukromé zdroje, které na trhu už jsou. Takže je to na samotných příjemcích rozhodnout se, zda chtějí kombinovat různé zdroje evropských financí, anebo ne. Jednou z hlavních hodnot fondu FC je vytvářet přidanou hodnotu nad rámec toho, co normálně dělá Evropská investiční banka. To funguje poměrně dobře, ale chtěli bychom se postarat o to, aby adicionalita nastávala ještě lépe, než tomu bylo doposud. V rámci návrhu na FC 2.0 tedy navrhujeme aby všechna investiční rozhodnutí eh, správní rady EFSI musela být veřejně odůvodněna. Proč tento konkrétní projekt byl vybrán a kde je tam ta přidaná hodnota? Protože já myslím, že všichni se shodneme na tom, že nejprve by EFSI neměla dělat totéž jako EIB a za druhé neměla by vytlačovat soukromé zdroje protože nechceme konkurovat soukromému sektoru. Chceme spíše využívat veřejných garancí k přilákání soukromých zdrojů. Tak tady skončím, paní předsedkyně, protože bych rád nechal co nejvíce prostoru eh, poslancům, aby mi mohli pokládat otázky a aby se mohli vyjadřovat. My eh, rádi budeme znát vaše názory a já budu podle možností odpovídat na otázky. Děkuji. Děkuji vám. Teď tedy začneme s otázkami. A jako první dostanou slovo koordinátoři. Takže pan Novakov, koordinátor za EPP, je to tak? Dobře, tak pane Novakové, máte slovo. Děkuji vám za tento projev a za to, že jste sem přišel, pane místo předsedo. Není pochyb o tom, že je to vždycky pozitivní a plodné, když máme možnost debatovat zejména vzhledem k tomu, co jste uvedl o záměrech omnibusu. Já si myslím, že je to jeden z největších legislativních návrhů za posledních několik let a že je poměrně uh, zacílený. Vy jste několikrát zmínil, že synergie mezi FC, ESIF a Connecting Europe Facility je, je, je možná. A že je nejen možná, ale že povzbuzujete regiony k tomu, aby kombinovali různé finanční zdroje. Já si myslím, že ten proces kombinace různých finančních zdrojů čelí uh, určitým překážkám. Například jsou to pravidla pro státní pomoc. Například financování z EFSI nespadá do pravidel pro státní pomoc, zatímco ESIF ano. A pokud to chcete skombinovat do jediného projektu, je to občas těžké. Mohl byste nám tedy poskytnout více informací o tomto tématu? protože eh, já si myslím, že eh, mnoho kolegů ve svých volebních obvodech se snaží vysvětlovat místním úřadům, jak získat více finanční podpory z Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji paní Krel, prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Pane Katajnene, já jsem zpravodajkou pro ten omnibus, pro regionální výbor a upřímně řečeno, podle mého názoru, když porovnáme EFSI a ESIF a pokud bychom je nějakým způsobem spojovali a vytvářeli synergie, tak je potřeba jasně říci, že EFSI má úplně jiné zaměření e, než ESIF. Fondy ESIF e, se zaměřují na soudržnost, na územní, sociální a ekonomickou kohezi, soudržnost, zatímco EFSI e, se zaměřuje na to, že dává k dispozici veřejné peníze k tomu, aby zmobilizovali soukromé finance na investice. Na, základě určitých eh, několika málo kritérií, která příliš nesouvisejí s politikou soudržnosti. A v tom spočívá část problému, když to chcete kombinovat s fondy ESIF. V podstatě považuji za smysluplné, pokud by to členské státy chtěly, aby v rámci politiky soudržnosti eh, mohly projekty být v podstatě spolufinancovány z EFSI. Tento nástroj už existuje, je to nesmírně složité. V realitě se to dá jen velice těžko prosadit a proto jen poměrně málo členských států to už udělalo a zkrátka je jasné, že je to příliš komplikované. Komise podala návrh, na kterém jsme také pracovali, který má zajistit, pro, zajistit, aby to bylo v budoucnu možné, za splnění určených podmínek a na základě určitých kritérií, které je třeba dodržet, a aby to bylo co nejjednodušší. Tak tam si myslím, že potom by bylo eh, mnoho možností při nejmenším se dostat jaksi na jednu komunikační vlnu s komisí. Já mám ale největší pochybnosti ohledně toho kombinování, eh, které jste eh, navrhl. A sice, že ze strukturálních fondů, z fondu EZIF, eh, by měly, by měly plynout finance od členských států dobrovolně a měly by se vrátit komisi v rámci centralizovaného managementu. A ten návrh komise jde tak daleko, že už předepisuje eh, určité věci, které v samotném nařízení o EFSI nejsou vůbec rozhodnuté. Eh, tam je pouze eh, heslovitě napsáno first loss, první ztráta nebo něco podobného. To jsou věci, o kterých je třeba ještě diskutovat a které musí být schváleny v rámci postupu spolurozhodování. Já si myslím, že není možné, abychom s tím naložili takto. A bez ohledu na to, já příliš nerozumím tomu, eh, jak může bez ně, jak, jak, jak, jak to funguje, když někdo chce peníze bez nějakého postupu, bez nějakého proc, proc, procesu a eh, aby potom eh, zkrátka, když přijdou peníze zpátky komisi, aby mohly být použity na další projekty. Já chápu to, že eh, existují obavy, že eh, na, v zemi X nebo v zemi Y jsou použity fondy ESIF v hodnotě 10-15 miliard že nejsou vynaloženy a že by se snad mohly vrátit ministerstvům financí, e, což se v tomto výboru nelíbilo nikdy nikomu, ale jsou jiné možnosti tomu zabránit, e, pokud by to tak někdo chtěl. A celkově bych chtěla poprosit komisi, pokud chcete trvat na tomto návrhu, tak abyste e, ho doprovodili novým návrhem, aby to nařízení FC 2.0 přesně stanovovalo, že eh, oba spolu zákonodárci se budou zabojovat, abychom my se mohli poradit eh, o tom, do jaké míry je možná eh, kombinace na této bázi a jaké podmínky proto musí platit. Jak vypadá ten postup, jak má vypadat účast v členských státech, jak má být zorganizována, protože to není jednoduché rozhodnutí. Já si vzpomínám, že před několika lety jsme měli problémy v některých členských státech v tom, že ESF nebyly tak příliš silně využívány. To se změnilo, ale tenkrát byly regiony nebo členské státy které nečerpaly z eh, SIF a z eh, FS. A je dobře, že to není tak jednoduché, že se členské státy musely eh, snažit prosazovat, implementovat finance z FC, pardon, z ESIF. A já neustále opakuji, že politika soudržnosti je důležitý nástroj právě v dobách, Kdy je Evropská unie pod palbou kritiky? A politika soudržnosti ukazuje, že Evropská unie má společné politické cíle s občany a že je může prosazovat a realizovat přímo eh, na místě v terénu a že jsou viditelné a že občané pocítí, že Evropská unie může jim v jejich obtížných situacích pomoci a také jim opravdu pomáhá. Je to evropská přidaná hodnota sama o sobě tento nástroj, pokud je spravován eh, efektivně a transparentně. A u toho nepomáhá, eh, nepomáhají nějaké velké kampaně eh, o tom, že by se z ESIF mohlo, mohly vracet finance do komise, místo, aby se dal zlepšit postup tak, aby ty peníze se daly využít přímo v regionu. Takže u této části návrhu komise ehm, nečekejte mou podporu a právě tak jako pozměňovací návrhy některých kolegů eh, mají velkou většinu ve výboru pro regionální rozvoj a eh, tak, jak to chodí, tak určitě také i v plénu. Eh, já bych si tedy přála, aby komise odpovídajícím způsobem zareagovala a aby eh, netrvala na tom, že ten původní návrh prosadí. To by k ničemu nevedlo a rozhodně ne eh, takovým způsobem, jak je to tam napsáno teď. Děkuji, tak pokračujeme. Pan Rile. Děkuji a pane komisaři, vítejte u nás a děkuji, že jste k nám přišel. EKR těší, že je tu celá řada klíčových oblastí, kde Evropská unie zažívá tedy obnovu z té finanční krize, ale stále je zapotřebí ještě učinit více. nezaměstnanost je v Evropě nepřijatelně vysoká, zejména tedy ti dlouhodobě nezaměstnaní, těch je dvakrát více ve srovnání s rokem 2008. Jedním z řešení je přístup tedy k financování, tedy v um, primární řadě tedy eh, za pomoci Evropské investiční banky. Investice banka jako podpora malých a středních podniků, to je zásadní a je to opravdu zapotřebí a doufáme, že i tady se podpory do tohoto odvětví dvojnásobí. Těší nás takové programy jako okna pro malé střední podniky či iniciativy pro ty též, nicméně opravdu třeba eh, podporovat eh, nejrůznější oblasti tak víte, eh, Spojené království je významným akcionářem EIB asi 60 kapitálu a obrat, návrat tedy portfolia a, a pak z EIB do Spojeného království byl nějakých 7%. Takže jak nahlížíte tady na to pokračování tady tohoto vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou investiční bankou? Děkuji, pan Omarže. Paní předsedkyně, děkuji vám. Již jsme měli možnost eh, hovořit o Junkrovu plánu eh, dříve z hlediska mainstreamingu a dalších věcí. A já budu hovořit o strukturálních fondech na, na jedné straně a um, stru, eh, na straně druhé. Naznačil jsem vám, že tu není žádná principiální opozice z mé strany, pokud jde o tento plán. Jehož eh, cílem je vytvořit eh, určitý šok pozitivní z hlediska tlaku na růst. A je s tím, že klíčovým um, startovacím bodem uh, takového růstu je rychlost takového opatření. Jsme v Evropském parlamentu, mm, mm, leží nám na srdci um, regulace, principy a tedy to všechno je legitimní. Ale někdy si musíme dát pozor, aby nadmíra právní eh, podloženosti jistoty nebyla na úkor rychlosti a účinnosti. Takže pozor, nekomplikujme vše příliš. Druhá věc. Jsme výbor. Regi, takže máme samozřejmě eh, legitimní eh, ohled, jimž je soudržnost územní soudržnost, jiná soudržnost a tyto slíbené eh, prostředky nesmí eh, narušit tento cíl soudržnosti. Takže od samého začátku se ptáme na ta eh, geografická kritéria, zda budou nějakým způsobem integrována. Bylo tu naznačeno, že je poměrně rovnovážné rozdělení mezi regiony. Bylo by možné našemu výboru um, dát k dispozici určitou takovou kartografii, takovou mapu z hlediska roz, současného rozdělení těch fondů v souladu s um, jednotlivými kritérii eh, regionu. Víme, že evropské regiony jsou klasifikovány do různých kategorií podle konvergenčních kritérií eh, míry rozvoje. Teď jde o to, kolik bylo orientováno na ty méně rozvinuté regiony, kolik eh, na regiony, eh, které prochází transformací a kolik vůči těm roz, rozvinutým. S tím, že tím bychom mohli víc říct některým určitým nejistotám, samozřejmě do budoucna je důležité, aby se komise zabývala možností integrace těchto eh, kritérií. Eh, a další věc je technická asistence. Je obzvlášť důležité, abychom věděli eh, všude, že je možná technická pomoc, technická asistence. A tam, kde a to zejména tam, kde nemají místní orgány tak dobrou možnost jí sami posílit. Damato. Děkuji, paní Damato, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jako vždy i dnes se mi zdá, že tady nasloucháme těm samým slovům. Je tomu tak už zhruba rok, a jedná se o plán, který by měl zaručit podporu malým a středním podnikům, plán prostřednictvím kterému ho mělo dojít k vytvoření pracovních míst. My jsme si od pana Junkera vyslechli, že ehm, když hovořil tady o zaměstnanosti Evropy, toto téma zmiňoval. A co se týče fondu EFSI, my tady máme stále pochybnosti. Účetní dvůr hovořil o pákovém efektu. Pálkový efekt by se vypočítal prostřednictvím určitého vzorce, jenže já si myslím, že kromě tohoto vzorce jsou tu i jiné vstupy a naše zkušenosti z, vlastně hovoří o určité struktuře, která není jasná a která je navíc orientovaná na krátkodobé zisky spíše než na podporu reálné ekonomiky. Tedy ne, že by v podstatě Pane eh, místo předsedo, já si myslím, že opravdu zapotřebí projednat tato témata, nicméně já bych tentokrát chtěla požádat ještě o větší míru úsilí. Jaký druh rozvoje si doopravdy přejeme, jaký rozvoj chceme realizovat, eh, jde nám o udržitelný rozvoj, ale navíc my zároveň podporujeme i fosilní paliva, podporujeme tradiční průmysl, díky kterému se znečistuje, jako třeba eh, v Itálii podnik Elba v Tarantu. Takže si myslím, že je zapotřebí vyhodnotit a vysvětlit tu dodatkovost a přidanou hodnotu eh, určitých kroků. A opravdu je třeba mít eh, brát na zřetel dlouhodobou strategii EU. Bylo by možné tedy od vás následně po tomto setkání dostat písemně statistické údaje každého projektu, který byl realizován prostřednictvím tedy té pomoci finančních zprostředkovatelů. Bylo by to možné? Stejně tak bychom uvítali i nějaké podrobné vysvětlení jednotlivých ukazatelů, které se přitom použily. Komise by nám minimálně mohla poskytovat transparentní údaje, co se týče té výšky částky, která byla tedy umožněna zprostředkovatelům. Takže to je žádost z mé strany. Děkuji. A já vám děkuji. A Mám tu ještě asi 6-7 řečníků, takže možná budeme pokračovat s otázkami a poté vám předám slovo, paní Festwald. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já toho neřeknu příliš mnoho, protože kolegyně Krell eh, už vyjádřila i mé eh, obavy a strachy. Eh, já jsem byla také zpravodajkou pro agendu měst a zároveň Eh, zítra budu představovat zprávu o budoucnosti politiky soudržnosti a kolegyně Kryl eh, tu vyjádřila to, co leží nám všem, nebo přinejmenším mně, eh, na srdci a to velmi zřetelně a jednoznačně. Pouze bych chtěla poukázat na jeden rozpor. Pan komisař Katajnen hovořil o tom, jak politika soudržnosti Eh, by neměla být žádným způsobem ohrožena. Nicméně já jsem četla určitá vyjádření, mimo jiné v Bílé knize eh, předsedy komise Junckera, kde ve scénáři číslo čtyři se můžete dočíst, že eh, právě to, o čem hovořila kolegyně Krill, je možné. A, a sice, že politika soudržnosti a strukturální politika jsou ve hře Eh, aby finanční možnosti EFSI eh, mohly být navýšeny. A eh, také mě děsí interview komisařky Jourové, ve kterém se lze dočíst, že politika soudržnosti opravdu nemá už existovat v příštím financovacím období. A co by to mohlo znamenat pro nás a pro každého občana, který pocitoval z politiky soudržnosti přidanou hodnotu z Evropské unie? unie e, právě také ze strukturální politiky, e, protože samozřejmě více či méně tohle je způsob, jak úplně zabít evropskou politiku. A potom e, existují určitá města, která například nemají vůbec šanci získat prostředky EFSI eh, a nejsou to pouze malá a střední města. Eh, tady je tedy třeba eh, zcela jasně se na to podívat a naše starost je taková a v zprávě už také vyjadřujeme určité návrhy na změny postupu v omnibusu. Děkuji paní Maletič, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A já chci přivítat pana předsedu. E, já bych byla ráda, kdybychom si tady uvědomili, že nám chybí na úrovni EU investice a začali jsme s fondem EFSI právě z důvodu tohoto nedostatku investic, ale chybí nám tedy nedostatek financí. V době zavádění EFSI jsme řekli, že my tu máme hodně zdrojů, financí, ale to, co, čeho se nám nedostává, jsou právě ty projekty už připravené na spuštění, ty eh, navržené projekty. Takže eh, v celém tom období, k čemu došlo, abychom tu měli dobré návrhy projektu. Mně se zdá, že se pouze tak nějak snažíme, řekněme, ubírat z jiných částí těch připravených projektů, jiné zdroje pro financování, tedy projekty, které jsou tu připraveny pro politiku soudržnosti, jsou najednou financovány z EFSI a podobně. A já si myslím, že bychom se opravdu měli více soustředit na to, jak tedy připravit dobré investice a, dobré plány pro rozvoj, abychom tedy dostali ty plány ze všech členských států a pak se zaměřili, co už je připraveno ke spuštění a co by mělo být financováno z kterých zdrojů a jak zajistit tu nezbytnou synergii, aby se nefinancovaly stejné projekty z různých zdrojů, ale aby se třeba různé fáze těch eh, projektů financovaly z různých zdrojů a tím bychom opravdu podpořili a pomohli naší ekonomice a vytvářeli pracovní místa. Děkuji, pane Budo, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane místo předsedo, děkuji, že jste se dostavil, že eh, jste ochoten hovořit o těchto důležitých problémech. Já jsem z Rumunska a víte, že Eh, úplně náhodou minulý týden eh, jsem eh, cestoval ehm, letadlem do Kluži s jedním prezidentem soukromé banky a ptal jsem se ho právě, proč se neúčastní tohoto Junkrova plánu, proč se o to nehláší. On říká, já jsem o tom nikdy neslyšel, o čem je řeč? Či prosím, eh, to je pre, prezident jedné z největších rumunských bank, neví, o co jde, neví, co je plán Juncker, Junckerův plán. Čili to, to, to můžeme rozdělit na dva komponenty. Jednak ten národní, a to připouštím, to je k neodpustitelné, ale taková ignorance, ale je tu i aspekt uh, Eh, řekněme, komisní v tom, že přece není možné, aby ehm, ani ehm, eh, vedení, eh, vedoucí představitelé velkých bank zemí nevěděli o tom, že tento problém, že tato iniciativa probíhá. Jak na to reagovat, jak na to odpovědět? Jednak Měli bychom umožnit, aby přístup k těmto fondům byl co možná jednoduchý, zjednodušený um, a um, také abychom dali regionům větší pravomoc získávat eh, přístup rovnou z, Brusele, z Bruselu, nikoliv eh, celým státům, protože třeba odkud já pocházím, Kluž, Eh, oblast Kluž Napoká má eh, eh, obrovský, obrovskou poptávku po projektech a i když nemáme možnost spolufinancování třeba konkrétního projektu, který chceme získat, tak nemáme možnost, jak to získat, než jít eh, přes národní vládu, ale tam prostě jde o to, jestli se rozhodne o tom, jestli je to eh, nebo není priorita. Ale nemáme možnost oslovit eh, evropské orgány přímo, nemáme prostě tuto možnost, musíme a já jsem se bavil se zástupci ministerstva minulý týden, a ptal jsem se jich, proč eh, je tato situace, jaká je? Proč se neřídíme spíš polským modelem? Kde je eh, v podstatě 9 z 10 takovýchto regionálních autorit, autorit a, eh, a akreditovaných. A oni říkají, ne, u nás je to tak, jak to je, nemůžeme přejímat jiné modely. Ale je jasné, pane místo předsedo, že procházíme eh, těžkým obdobím, a to i na evropské úrovni. A musíme pomoci státům překonat problémy, problémy, které je kráčí, eh, které je trápí, eh, aby byly schopny je překonat. Takže na jednu stranu v Polsku jsou určité postupy, které fungují a které jim e, umožňují získat přístup k fondům e, přímo, jinde to nefunguje a jde to přes centrální úroveň. E, proč bychom nemohli sjednotit ta pravidla tak, aby to fungovalo ve všech členských státech stejně? A ještě jedna věc týkající se viditelnosti. Bylo by možné, aby jak je možné, že dnes pouze 30 eh, eh, lidí ví eh, o tom, jaké přínosy mají od e-, Evropské unie a jak probíhají investice se evropských fondů. Nebylo by možné najít nějaké mechanismy, které tak říkajíc přinesou Evropu do každé domácnosti. Jsou tu dva problémy. Jednak problém eh, občanů z, ze státu, které jsou čistými dárci. Eh, kdy je jasné, že jakmile nebude existovat politika soudržnosti, nebude Evro, eh, existovat tato solidarita, nebude existovat Evropská unie. Tato solidarita je pilířem Evropské unie, aby byli ochotni tyto občané k, se podílet na, na Eh, této politice. Musí být informováni všichni. O tom, proč ty moje peníze jdou na východ, třeba řekněme. Aby chápali, že se jim to vrací tím či oním způsobem, že se to vrací do jejich ekonomik různými mechanismy. Protože mnoho firm prostě například eh, funguje na východě, a protože HDP by bylo prostě menší, kdyby neměly tyto firmy svá odbytiště nebo místa, kde mohou vyrábět. Třeba u nás nebo v Polsku byly velké eh, investice, třeba jako příklad nemocnice, která byla vybavena infrastrukturou od Siemense. Takže je to příklad toho, že nemůžeme existovat jedni bez druhých. Eh, a eh, na jednu stranu je eh, potřeba samozřejmě odstranit ty sociální rozdíly, ale zatím je situace taková, že prospívá všem. A o tom by měli být informováni všichni občané. A Mr. Nielsen. Děkuji, pan Nielsen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl přispět do té diskuze o um, systému managementu na národní úrovni. V, te, v tomto období o uh, politiky soudržnosti uh, zaznívá z komise, že různé projekty mohou být financovány z různých zdrojů. Nicméně ono to není tak jednoduché ve Švédsku se to regiony pokoušejí dělat a ukazuje se, že národní úřady e, tu spolupráci e, kazí, znemožňují. Nicméně e, v rámci politiky soudržnosti je těžké, aby například v rámci regionálních fondů nebo zemědělských fondů financovat určité projekty s kombinací. A co potom s fondem, který má úplně jiná pravidla? Pomohlo by to partnerskému principu. Eh, je možné nějak změnit názor národních eh, orgánů? To je konkrétní otázka. Může EFSI eh, spolupracovat například s regionálním fondem nebo s Fondem pro rozvoj venkova? Je možné odkázat na princip partnerství neboli říci, že EFSI může vlastně vstoupit do partnerství s národními eh, úřady, tak jako to mohou strukturální fondy. Je, u těchto strategicky důležitých eh, investic mohlo, mo, mohlo by vzniknout takové rozhodnutí eh, pro EFSI? To je otázka, kterou často doma dostávám a pokud neodpovíte teď, tak by bych, bych, byl bych rád, kdybyste odpověděli někdy v budoucnu. Děkuji, pan Zver. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, já vám také chci poděkovat za vaši návštěvu u nás ve výboru. Chci vám poděkovat i za vaši práci, za to, že EFSI dobře funguje a přispívá. Už tu byla zmínka o té zeměpisné dimenzi. V první řadě tady jsou tu oblasti z východu, severozápadu. A myslím si, že by měl existovat i rozdíl mezi eh, těmi eh, fondy. A samozřejmě, že tu máme fondy, prostřednictvím kterých můžeme investovat do sociálních eh, oblastí a pouze 2% prostředků se investují do Evropské patnáctky těch nových členských států, tam je tedy ta absorpce vyšší a možnost čerpání v těch nejrozvinutějších částech EU je zase menší. Vy máte možnosti pomáhat členským zemím, které připravují své projekty které mohou být slabší, anebo které zatím tady nepřipravují, jako je tomu tady třeba v Rumunsku. Děkuji. Takže ještě někdo další se hlásí? Ještě pan Van Nistelrooy. Děkuji. A já jsem se přihlásil možná trošku pozdě a, a asi jsem se i dostavil pozdě a neslyšel jsem celý příspěvek. Mám otázku. Uh, již, již paní Krell se o tom zmiňovala, že je tady takový určitý, řekněme, odpor. Ty Evrop, ten Evropský fond EFSI eh, tak nějak přinášet na tu národní úroveň, jak to tak evropejizovat a pak to nějak smíchat a zase to tedy předložit v té zemi. Takže my v našich pozměňovacích návrzích jsme předložili tedy ten návrh, že ty prostředky zůstanou v obalce v členském státě a jak řekl pan Nilsson, členský stát tedy pak zjistí, jestli je to tedy, jsou ty různé úrovně partnerství, jak ze strany průmyslu, obchodu a veřejných orgánů a příslušných komunit a pak může dojít tedy ke shodě že ty prostředky se mohou použít společně s prostředky z EFSI a to je tedy možnost, která v podstatě již v stávajícím nařízení existuje a máme s tím zkušenost, ale bez jakéhokoliv rizika, že by se ty prostředky vrátily zpět do EIB, do Lucemburku a tam se nějak zase někde rozptýlili po Evropě. Takže pokud by z tohoto byl jasný váš závazek tady před, výboru, před výborem, že třeba i v rámci omnibusu můžeme tak nějak přerušit tu recentralizaci prostředků, tak si myslím, že bychom na to mohli nahlížet pozitivně. Děkuji. Takže, pane komisaři, to byla poslední otázka z celé řady a nyní čekáme na vaše odpovědi. Děkuji vám. Tak nejprve k otázce státní pomoci. proběhne eh, oznámení s rychleným postupem eh, v případech, kde EFSI a ESIF eh, mohou být kombinovány. Protože v projektech EFSI nej, ne, ne, není žádné ohrození, ohrožení pravidel státní pomoci, protože to jsou finance, které mají směřovat eh, tam, kde soukromý sektor to sám neufinancuje. Ale tam, kde se používají eh, další veřejné zdroje, je určitý problém s pravidly státní pomoci, ale jak říkám, půjde to zrychleným postupem. Takový je náš záměr a v praxi už to tak funguje. Je také užitečné si eh, připomenout, že teď eh, hovoříme o probíhajícím financovacím období. Eh, zařízení Omnibus má platit pro roky 2018, 19 a 20. Takže tím nepředjímáme žádné výsledky budoucího rozpočtu. A už vůbec neohledně návrhů v Bílé knize, což jsou orientační návrhy a jsou čistě v rukou členských států a Evropského parlamentu. Takže tím doufám, že jsem trochu rozptýlil ty obavy ze záměrů komise, pokud jde o kombinování ESIF a EFSI. Nenutíme nikoho eh, kombinovat eh, EFSI a ESIF, ale ti, kdo e, to tak chtějí využívat EFSI společně s ESIF, ušetří peníze z ESIF na další jiné účely. Takže v podstatě, pokud chcete co nejlépe využít současné zdroje alokované určitému regionu, tak e, region může kombinovat ESIF a EFSI a čím více jich využije s EFSI, tím více zbude potom na čistě strukturální projekty, které by soukromý sektor nelákali. To je jediný důvod eh, toho, co navrhujeme v Omnibusu. Chceme, aby to měly regiony a města lehčí. A někdy národní vlády, aby měly lehčí kombinování různých zdrojů ale rozhodně není nutné využívat této příležitosti, pokud to region dělat nechce. Pouze jsme chtěli snížit byrokracii a zjednodušit situaci. K otázce paní Krejl o politice soudržnosti, podle které ESIF a EFSI mají různé zaměření a různá pravidla. Do jisté míry je to pravda, ale není to celá pravda protože například EFSI spolu financuje nemocnice v Polsku, právě tak centra zdravotní péče v Irsku, což bude mít dopad na úroveň rozvoje v těchto regionech a zemích. Chtěl bych vám také vysvětlit jeden příklad, který se nám zatím nepodařilo prosadit a to je příležitost, která nyní existuje v Řecku. Všichni vědí, že řecké banky Mm, jsou značně omezeny ve financování malých a středních podniků, ale jednou z možností by mohlo být eh, vytvořit platformu pro financování eh, malých a středních podniků, kde jako kapitál se využije eh, ESIF. Právě tak EFSI by mohlo poskytnout kapitál, možná soukromé firmy také. A na základě tohoto kapitálu by se daly využít půjčky z EFSI a ty by byly eh, předány eh, malým a středním podnikům, což by byla cesta, jak obejít současnou bankovní situaci v Řecku. A tady by fondy ESIF eh, mohly hrát roli, která posílí sociální zabezpečení a usnadní tvorbu pracovních míst v Řecku a bude takto vlastně fungovat jako nástroj politiky soudržnosti. Ale jak jsem říkal, zatím jsme ještě eh, nestihli tuto konstrukci zrealizovat v Řecku, ale vyzýváme řecké úřady k tomu, aby se touto možností zabývaly. Dále technická pomoc. To je velice důležitá oblast. Tímto způsobem můžeme zajistit, aby geografická eh, distribuce mezi členskými státy, ale také mezi regiony v rámci členského státu eh, byla zohledněna, aby byla vyvážená. Protože všechny ty návrhy jsou velice důležité. U některých eh, projektů infrastruktury je zapotřebí financování pomocí grantů a tady právě fondy ESIF Eh, mohou hrát roli právě tak jako další zdroje evropského financování, můžou poskytovat granty, zatímco část prostředků může pocházet ze soukromého sektoru nebo z EFSI. Takže tady je na místě postupovat pragmaticky a co nejlépe využívat eh, daných možností a financovacích zdrojů. Potom k budoucí roli Spojeného království v Evropské investiční bance. Jak víte, k tomu nemůžeme říct zatím nic, to je otevřená otázka. Je pravda, že Spojené království je jedním z největších přispěvatelů eh, do Evropské investiční banky a to je jedna z otázek, které musí vyjednat členské státy se Spojeným královstvím. Dohodnout se na budoucím uspořádání případně. tam pan Omarží se ptal na eh, nějaké mapování eh, FC. My už jsme vydali, můžete si to najít na internetu. Eh, zveřejnili jsme Evropsk, mapu Evropy, která ukazuje, kolik které země vyčerpaly. Není to ale příliš detailní, není tam vidět, kolik vyčerpaly jednotlivé regiony z FC ale eh, při nejmenším určitou představu o eh, zemích to skýtá. Je tam úplné vysvětlení toho, eh, kolik využili které členské státy. Mimochodem, pokud vás zajímá, jaké projekty EFSI financuje, můžete všechny projekty, které už podepsala, které už jsou podepsány, najít na webové stránce EIB. Je tam i vysvětlení, proč si tento projekt vysloužil finance z EFSI. Jsou to velice dobré informace, protože je z nich vidět, jak některé regiony nebo některé firmy nebo některé země využívají eh, finance z EFSI a eh, může vám to dát představu o tom, jak by to šlo využívat i v dalších regionech. Jedním z důvodů, proč některé regiony využívají více EFSI než jiné, je to, že v těch zemích, které využívají EFSI nejaktivněji, většinou mají nějaký veřejný orgán, který EFSI propaguje. A právě tak v některých zemích a regionech hrají klíčovou roli eh, poslanci Evropského parlamentu a organizují akce pro podnikatele, eh, pro finanční instituce, pro místní orgány a vysvětlují. Vysvětlují, co jim může FC nabídnout. Takže nepodceňujme eh, hodnotu tohoto přístupu. Já eh, hodně cestuji, neustále cestuji po členských státech a vysvětluji, co eh, jim FC může přinést. Využíváme všech dostupných komunikačních kanálů. ale náš dosah je velice omezený. Vaše role e, evropského poslance je velice důležitá, protože vy znáte své voliče mnohem lépe než e, já a můžete vysvětlovat, co znamená e, FC. Místo podpory fosilních paliv eh, se EFSI snaží spíše o projekty energetické účinnosti a o projekty obnovitelných zdrojů energie. Velká část financí z EFSI jde právě eh, na tyto dva eh, směry. A mohu s radostí říci, že investice do těchto technologií Eh, a do obnovitelných zdrojů eh, plynuly v hojné míře z EFSI. Jenom eh, bych chtěl uvést příklad z Dánska, který je hodný toho, aby byl napodoben i jinde. Tam vznikl fond, pen, tam penzijní fondy trpí nízkou úrokovou mírou takže jsou ochotny investovat do vysoce rizikových projektů, protože návratnost těchto projektů je lepší protože ale nemohou eh, riskovat tolik, pak v Dánsku eh, v penzijní fondy využívají EFSI jakožto nárazník. Takže určitý fond je kapitalizován penzijním fondem, ale i EFSI investuje, takže pokud dojde k nějaké ztrátě, když ten fond investuje do projektu obnovitelných zdrojů energie a dojde ke ztrátě, tak eh, první zásah eh, schytá eh, FC. což je skvělý způsob, jak využívat FC k přilákání peněz z penzijních fondů na financování technologií a inovací. Potom co dál? Pak jste se ptali na úplné vysvětlení toho, jaký jsou koneční příjemci EFSI, včetně malých a středních podniků. Toto je nesmírně důležité. Jak jsem už říkal, zhruba 400 tisíc eh, malých a středních podniků by mělo čerpat z EFSI. A všichni eh, zprostředkovatelé mají povinnost eh, ohlašovat, jakým způsobem byl ten kapitál, který dostali z EFSI, vynaložen. Tyto informace tedy potřebujeme. Mimochodem, bylo by nesmírně užitečné, kdyby malé a střední podniky, které čerpají tyto finance, věděli, že tyto finance a půjčky získávají díky Evropské unie, unii, což není vždy tak, protože banky to nevždy klientům říkají, že tuto půjčku mohou dostat díky EFSI, potažmo díky Evropské unii. Takže myslím si, že by bylo fér říci, že navyšujeme financování eh, malých a středních podniků, protože jsme uzavřeli dohodu s EFSI. Tak paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji vám moc krát. To je ode mě všechno. Zůstaneme v kontaktu. Pokud potřebujete detailní informace, ne, omlouvám se. Omlouvám se. Většinou bych to dělat neměl, ale vy jste se ptal na Yes. Um, if I... Tak ano, pokud jsem pochopil správně vaši otázku, tak není žádné riziko s posíláním peněz zpět. Pokud zkombinujete EFSI a ESIF, tak nehrozí, že některé prostředky by musela, museli regiony zaslat zpátky do Bruselu nebo Lucemburku. Nevím, jak by to vůbec eh, bylo možné, protože v případě, kdy region chce skombinovat eh, tyto dva zdroje, eh, rozhodl se proto zcela úmyslně, že tyto dva zdroje skombinuje strukturální fondy eh, mají ve svých rukou. A pokud eh, se investice realizuje, tak eh, na ní půjde v, na ní půjdou zdroje ze strukturálních fondů, jakožto granty a také zdroje z EFSI. Ale pokud se investice nerealizuje z nějakého důvodu, tak žádné peníze se nebudou posílat zpátky do Bruselu nebo Lucemburku. UFC mm, nejsou takovéto rozdíly. Ne, tady jde o článek 125 v Omnibusu, ale jsem velice rád, že říkáte, že žádné peníze se nebudou posílat zpátky, že se nebudou navracet do EIB. To nám pomůže. To je velice konkrétní eh, prohlášení. Já si pamatuju, když jsme poprvé debatovali o EFSI, tak jsme říkali, začněme s, s tím centrálně řízeným přístupem v rámci CEF a Horizontu 2020, aby to fungovalo. A teď je tu více možností, eh, probíhá to dobrovolně. A jak už říkala paní Kreo, musíme se podívat na to, jak eh, budou probíhat ty postupy. Nemusíme čekat do příštího období. Protože pokud taková to je, eh, pozměně, pokud to je eh, základní podmínka, tak se podívejme konkrétněji na text nového omnibusu. Dobře, děkuji vám. Děkuji za všechny odpovědi, děkuji za diskuzi a zejména za tu eh, poslední odpověď, která, myslím, otvírá výboru Regi možnost bavit se o, o návrhu Omnibus a před rokem, si vzpomínám, v květnu 2016, tu byl hostem, teď eh, jsme, teď máme březen, eh, doufám, že se nám to podaří v lepším intervalu příště. Každopádně rádi vás přivítáme na naší půdě. Rádi se budeme bavit o dalších otázkách. Děkuji. Okay, thank you. okay on this point I close. tímto bodem uzavírám veřejnou část našeho zasedání a budeme pokračovat s koordinátory. Takže zvu, eh, nyní vyzývám všechny eh, poslance, kteří nejsou koordinátory, aby opustili sál. Just, just to remind everybody that tomorrow we... Vzpomínám, že zítra začínáme již v 8.30. Ne v 9, ale v 8.30. A jako první budeme hlasovat.